přednést eh, své prohlášení teď? Ano, tlumočníci již třetí týden jsou ve stávkové pohotovosti kvůli pracovním podmínkám, které byly jednostranně vnuceny administrativou, která se vůbec nepokosila nás kontaktovat, aby se konflikt vyřešil. Tlumočníci z některých kabin byli donuceni nastoupit do práce a což je porušení práva na stávku a diskriminace vůči některým jazykům. Ostatní kabiny se proto rozhodly, že solidárně budou také pracovat, aby podpořili tyto tlumočníky. Thank you. Děkuji. A pokud jde o mě, tak i já mám takové oznámení té změny eh, programu. Bod 10 hlasování se odsouvá na zítřek na 10.30 po bodě 27, potom slyšení a bod 15, ten bude po bodě 18. A nyní budeme pokračovat bodem 17, což je slyšení kandidátů na funkci výkonného ředitele EUIPO, Asi, jak víte, tak výkonný ředitel úřadu je jmenován radou ze seznamu kandidátů, které navrhuje Management Board, tedy eh, řídící orgán EU IPO. Zde také bych k tomuto bodu 17 připojil bod 16, který jsem zapomněl. Já jsem se eh, zas, sou, eh, zúčastnil zasedání eh, schůze řídícího výboru a obsah programu byl tento. Za prvé předvýběr, předvýběr kandidátů a mm, a výsledkem jsou ty dva kandidáti, kteří dnes předkládají svou kandidaturu a potom Eh, eh, bo, další bod na programu v Alicante byla prezentace výroční zprávy za rok 2017. Avšak, jak bych to teď vysvětlil, ono se to eh, jak si zvrátilo v takový výčet chvalospěvů na adresu Antonio Campinoše, který končí ve funkci a v zásadě to je jediné, co bylo na programu zasedání schůze řídicího výboru. Také musím říci, že že tam panoval úplný absolutní konsensus. Všichni si vychvalovali práci Antonia Kampinoše a takže jak to vypadá, všichni byli spokojeni s jeho prací a samozřejmě toto stanovuje určitou laťku pro jeho nástupce. Ať to bude kterýkoliv z těchto dvou kandidátů, které dnes zde vyslechneme. A ještě bych tomu dodal, že e, řídící výbor management board 5. E, června přijal shortlist e, dvou kandidátů, kteří dnes se tady představují, pan Christian Archambo a paní Kai Hermant. A než tedy rada provede finální jmenování nového výkonného ředitele, tak parlament má možnost vyzvat kandidáty ze shortlistu, aby se vyjádřili a odpověděli na otázky členů výboru. Tudíž dnes si vyslechneme oba kandidáty, kteří byli takto předvybráni a začneme podle abecedy, tedy s panem Aršambu. Pane Aršambu, máte 10 minut na prezentaci. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, je to pro mě čest, že jste mě pozvali na slyšení kandidáta hm, na funkci výkonného ředitele EU IPO. Víte, že já jsem již tam hm, se zapojil od roku 2011 do změn, které byly prováděny v úřadu, přispěl jsem aktivně k ním do určité míry moje kandidatura v podstatě zajišťuje kontinuitu stávajícího strategického plánu, cílem je postupná evoluce, zlepšování. A já myslím, že je to eh, důležité právě pro úřad, aby řešil výzvy, které stojí před EU. To především je pravdou teď v době ekonomického vývoje a politických změn. Zde mám na mysli geopolitický vývoj, jak jsme ho zažili například během posledního zasedání G7, ale také politické výzvy v členských státech, včetně vyjednávání o Brexitu, nadcházející změny v komisi a v Evropském parlamentu. A na základě tohoto výzvy, které stojí před tímto úřadem, to znamená evropská spolupráce eh, v oblasti eh, práv eh, duševního vlastnictví se musí dostat na vyšší úroveň vzhledem k technologickému vývoje, vývoji, tak je třeba i reagovat na poptávku po právě duševním vlastnictví globálně, hlavně ze třetích zemí a je třeba, aby tato práva byla řádně respektována v EU i na celém světě. První prioritou v EU je proces transformace a konverze mm, e, systému obchodních známek a e, designu průmyslových modelů. My jsme vytvořili síť a e, úřad investoval asi 100 milionů právě do těchto prostředků, technických prostředků, což zlepšuje předvídatelnost služeb evropským podnikům, včetně těch malých a středních které profitují z vnitřního trhu a jsou to tedy ty, které, kteří již nepotřebují tu národní registraci. A teď tedy je třeba, abychom využili tyto možnosti, které máme operativně Víme z našich rešerší, které jsme provedli, že pouze 9% malých středních podniků v EU používají eh, tuto ochranu svého nehmotného majetku. Evropská komise chce, abychom měli program na podporu malých středních podniků, aby mohli využívat své inovace komerčně. Více je třeba eh, zdůrazňovat licenční smlouvy, investovat do eh, technologických transferů více. Podpora malých středních podniků je důležitým prvkem naší spolupráce s národními regionálními úřady, poněvadž eh, tady již existují silné vztahy s malými podniky. A zde nesmíme klást umělé Eh, hranice mezi různými typy duš, práv duševního vlastnictví, jsou to obchodní známky, průmyslové vzory a podobně. Často se kombinují patenty je třeba se na to podívat jako na cyklus mm, a je třeba, aby tato práva mm, přispívala k ekonomickému růstu, k většímu vývozu, k pracovním místům, tak aby i e, to pomohlo národním e, úřadům, mm, e, aby i komise mohla podporovat své další další tedy své aktivity, jako ten helpdesk, práv duševního vlastnictví a podobně. A zde i tato poptávka je vysoká teď především kvůli technologickému e, vývoji, který je dramatický všude, a což znamená, že zde existuje velká, velký nápad přihlášek, e, které zažíváme. A je třeba, abychom se e, adaptovali vyšším tomuto nárůstu o 30% za poslední léta to bylo a je třeba i plnit nové úkoly, které máme. To znamená, i máme zde pětiprocentní povinnost eh, snížit eh, náš eh, plán, tedy lidských zdrojů, což znamená digitalizaci větší našeho úřadu, je třeba zavést týmového ducha, vytvořit konsistentní zaměstnaneckou politiku, je třeba lidi mm, odměňovat podle zásluh, dovedností a kvalifikací a my máme i 10 Eh, teď eh, žen manažerek a my chceme zvýšit dokonce mandátu na vyšší eh, úroveň, na 50%, aby se dostali i na úroveň ředitelů. A zde Klíčové je tedy teď, abychom měli technologie, které pomohou k větší finanční efektivitě, k úsporám, ale víme, že ve vzduchu jsou další změny používání big data eh, a eh, umělé inteligence a eh, to znamená zlepšit i Eh, uživatelský, mm, uživatelské pohodlí eh, našich systémů, úřady, kde se podávají přihlášky, musí zlepšit svoji činnost, musí být otevřenější a je třeba šířit osvětu, vzdělávání. To znamená, my musíme reagovat na potřeby nové éry, která skutečně se na nás hrne velice rychle. EU IPO znamená, že my máme před sebou hodně práce a instituce po nás chtějí, abychom konali. Například e, systém administrace, systém zpravování e, přihlášek, jde o otázku digitálního obsahu a jeho ochrany přes ochranné známky a autorská práva. Tady jde o to, jak i my bychom mohli přispět třeba ke e, ochraně geografického označování nebo internetových domén. My jsme technický úřad, který poskytuje technické služby uživatelům a teď ale přijímáme na sebe nové úkoly. A tudíž mm, parlament, rada a komise, pokud budou považovat to za vhodné, tak my bychom měli také i e, zlepšovat kvalitu našich registračních služeb. A proto musíme využívat eh, ty špičkové nové technologie, které jsou k dispozici, s tím, že rada zdůrazňuje, že musíme zdůrazňovat blockchain, eh, um, umělou inteligenci a podobně. Na základě této logiky tak náš eh, máme observatoř, která teď zvažuje možné blockchain technologie, které by se mohly použít pro případy porušování práv zde eh, proto my eh, se eh, snažíme tady nalákat experty, kteří tedy teď budou vybráni, proběhne výběrové řízení o víkendu v Bruselu. Jak je evidentní, že nové technologie v kombinaci s udržitelným nárůstem žádostí, tedy přihlášek z zemí, jako je třeba Čína, to je pro nás příležitost, ale znamená to, že musíme se umět podívat na věci z pohledu, který jde za hranici EU. Zde v řadě regionů máme již různá aranžmá spolupráce, bilaterální, multilaterální e, spolupráce s jinými sesterskými mezinárodními organizacemi, se státy a podobně. Evropské firmy, které působí globálně, tak musí mít možnost e, působit v prostředí, které bude transparentní a předvídatelné, které bude chránit jejich práva. A teď poslední výzva, to je mm, vymahatelnost práva. Jak víte, observatoř provádí studie, které e, nyní e, se věnují především budoucnosti těchto práv. My jsme vytvořili digitální nástroje pro e, příslušné úřady a i máme vztah s Europolem například, kde také i podporujeme ten, to jejich koordinační centrum které se týká, které se věnuje právům. Eh, zde v podstatě my i hrajeme takovou koordinační roli na evropské úrovni, jak se úřady jako Europol, jako je, jsou celní zprávy a podobně. Například vidíme, že když se snažíme vymáhat práva i uvnitř EU, tak zde neexistuje dostatečná koordinace mezi poli, e, policií, celní zprávou a e, mají tady práv na národní úrovni. A já myslím, že tady můžeme do budoucna přidat hodnotu pomoci národním úřadům, především tak, jak Evropa teď směřuje k jednotné politice vymáhání práva, jak to chtějí uživatele. Závěrem, eh, pokud budu jmenován výkonným ředitelem, tak se zaváží, že eh, zajistím kontinuitu a budu konsolidovat naši činnost eh, v příštích letech, naváží na minulá leta, budu více zapojovat uživatele a podporovat spolupráci s evropskými institucemi a členskými státy a budu respektovat princip, princip řádné zprávy úřadu a roli uživatelů. Eh, mám za sebou 13 let zkušeností v mezinárodních organizacích, 15 let vlastně mm, eh, jsem i v managementu a také i prosazuji multikulturní přístup, transparentnost, odpovědnost, profesionalitu, kvalitu eh, služeb a mm, takže já budu, jsem i připraven naslouchat potřebám evropských institucí, uživatelů a občanů v této době, která se tak rychle mění. Děkuji. Thank you, uh, Mr. Archambault. Děkuji vám, pane Archambault. A teď je tady chvilka na otázky. Ptám se, jestli některý z členů výboru chce položit nějakou otázku panu Aršambovi. Bude to ještě možné po té druhé prezentaci. A pokud je tomu tedy tak, pane Hermande, mohl byste se představit? Máte na to 10 minut. Pardon, paní Hermand. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych byl rád, abyste se podíval na tento obrázek. Je to eh, robot, který může sloužit k doručování balíků, květin, ale dnes je to tedy ten robot, který mi umožní vám přednést mou prezentaci. Toto by normálně mělo fungovat. Well, here are the uh, challenges. Uh... Tady vidíte ty nové výzvy a trendy, jak je vidím já. Jednak je to nová ekonomika, sdílená ekonomika. Nové formy práce, virtuální týmová práce například nový typ lidí, kteří tu práci budou dělat. Potom jsou to nové technologie. Některé z nich už známe, některé pořád ještě ne. Nicméně vznikají každý den. A tady vidíte mě. Jsem akademička, soudkyně, ale také tvůrkyně politiky a inovátorka. Jsem jako Estonka se velmi vyznám v elektronických a digitálních technologiích. Zabývala jsme se rozvojem našich eh, systémů pro eh, elektronickou veřejnou zprávu a e, ve veřejné správě jsem pracovala od roku 2005, takže mám zkušenosti v této oblasti. Ve svém e, každoročním prohlášení o legislativních prioritách parlament, komise a rada se shodují na tom, že je potřeba řešit řadu otázek, které jsou spojeny i IPOL, jako je například Eh, bezpečnost, boj proti terorismu. Všichni víme, že eh, boj proti těmto organizovaným eh, zločinským skupinám se velmi často financuje z prodeje padělaného zboží. My se musíme také zaměřit na další priority na tom seznamu posílení investic a inovace. 30 nových pracovních míst více než eh, třetina pracovních míst v Evropské unii je spojena s eh, sektory, které jsou intenzivní na duševní vlastnictví. Víme, že eh, máme dokončit digitální pracovní trh, také v rámci institucí. A přestože je možné říct, že digitalizace není ani tak moc včerejší nebo dnešní problém, ale do budoucna se musíme zamyslet nad eh, poskytováním automatizovaných služeb. Já si představuji EU IPO jako eh, nejenom továrnu na registraci ochranných známek, ale jako jakýsi hub, který by měl podporovat inovace, nové technologie, měl by být také partnerem pro zákonodárce, měl by nabízet eh, znalosti založené na důkazech, měl by vydávat relevantní studie a analýzy o posledním vývoji v oblasti duševního vlastnictví a měl by to být také výkonný partner pro implementaci eh, několika projektů založených na spolupráci. EU IPO by také eh, měl eh, motivovat k získávání další inspirace prostřednictvím vzdělávacího systému, přijímání nových zodpovědností. Vy jste o tom dnes dopoledne také diskutovali o jedné takové možnosti v podobě směrnice o autorském právu s tím, že by měl vzniknout veřejný portál audiovizuálních děl, aby se podpořila kulturní diverzita. Aby tato vize se mohla stát skutečností, tak tomu jsou samozřejmě zapotřebí lidé. Znamená to tedy pracovníky, kteří budou velmi cenou, ceným přínosem pro danou organizaci, protože mají určité znalosti a dovednosti. A je samozřejmě někdy problematické sladit eh, spolupráce několika generací, je někdy eh, obtížné ocenit nebo dát těm zaměstnancům pocit, že jsou oceňováni a že pro ně se v té organizaci našla vhodná práce a že mohou naplnit svůj potenciál a přispívat k, k prospěchu celé organizace. Chceme také podporovat soukromé iniciativy a různé osobní úspěchy, které nepochybně stojí za každou kreativní myšlenkou. Nejde jenom o strukturu, ale také styl vedení. Znamená to jasné cíle, jasně vymezené zodpovědnosti, ale také jasné využívání zdrojů. Management v této organizaci musí zajistit to, aby rozhodování bylo transparentní a jasné. A dále EU IPO musí být také eh, musí také stimulovat technologický rozvoj. Možná jste už slyšeli, že tento víkend se bude konat významná akce spojená s využíváním blockchainu. My v Estonsku blockchain používáme i v našich veřejných registrech už od roku 2012, to znamená, že máme 6 let zkušeností. A já si myslím, že to je správné řešení, ale těch věcí je jinak pořád ještě hodně, já nevím, nevidím nějaký plán například na digitální identifikaci, přestože eh, jedno nařízení o identifikaci by mělo začít platit v lednu příštího roku. Já bych eh, mohla zajistit to, že ty zkušenosti, které máme v Estonsku, eh, by se mohly přenést i do Alicante. A samozřejmě všechno to není možné provést bez spolupráce. Jsme slyšeli, že 9% malých a středně velkých podniků si nechává registrovat svá práva k duševnímu vlastnictví, takže je tady velmi nevyužitý potenciál. Znamená to, že spolupráce mezi podniky, mezi jejich eh, organizacemi, ale také spolupráce například s univerzitami, nebo vzdělávacími eh, institucemi je nedostatečná. Jde také o spolupráci mezi národními úřady a EU IPO. Jak asi víte, nařízení o ochranných známkách je stanoveno, že ten evropský systém se stává jak z EU IPO, tak i z těch národních úřadů. Čili vlastně dohromady eh, představují stejnou součást toho systému. Znamená to také spolupráci s parlamentem, s radou. A potom je to ta hlavní otázka, tedy jak na to vzít peníze. Ale vezmeme si například ten návrh eh, příštího víceletého finančního rámce, kde má být větší zaměření na růst, inovace a výzkum, tak eh, my tím můžeme zohledňovat legislativní priority a můžeme vzít vážně tyto nové priority našeho úřadu a tak nalézt odpovědi i na tuto otázku. Děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Děkuji vám. Dívám se, pan Kavada má nějakou otázku? Pardon. Eh, Promiňte, děkuji, předsedo. Co se týče eh, o něch dvou osob, které tady právě vystoupily, tak bych rád eh, pochopil, pokud jste měli už možnost také se zamyslet nad prohloubením spolupráci s celní zprávou, protože tento bod mi připadá absolutně zásadní. V Evropě máme celní organizace, které jsou dosti efektivní. Hovořím například o španělské celní správě. Jsou tady ostatní, které trpí tím, že nemají dost prostředků. Je to například v Polsku, kde celní úředníci například na východě Polska se jenom dívají na projíždějící čínské eh, vlaky, kde jsou Mm, kde je mnoho padělaných výrobků. Projíždí tam několik vlaků denně, takže to je skutečně velký problém. A jiný příklad, který bych ocitoval, podle mých informací zdá se, že řecká policie už nemá právo vstupovat do, do přístavu Pireji. Takže jsou tam některé lodě, které praktikují nezákonné obchodování, takže to musíme vymítit. Moje otázka na vás, paní, a na vás, vážený pane, je následující. Jakým způsobem byste dokázali řešit tento zásadní neuralgický bod, to znamená zajistit efektivní spolupráci mezi těmito organizacemi? Děkuji. Uh, would you like to answer the questions? Chcete teď odpovědět na tu otázku? Děkuji. Myslím, že to má dvojí dimenzi. Já pevně věřím v roli odborné přípravy a vzdělávání. Efektivní spolupráce znamená, že lidé vědí přesně, co mají dělat. E, dobrý výkon znamená, že se zaměříte na to, že seznámí ta lidi s jejich eh, povinnostmi, s příslušnými postupy. A ta druhá dimenze, která je mnohem obtížnější, je samozřejmě dohoda mezi členskými státy a nejenom mezi nimi. Boj proti padělání zboží musí začít vzájemným porozuměním. Vy, jak jste eh, říkal, to čínské, eh, ohledně toho čínského zboží, to si bude vyžadovat spolupráce mezi Evropskou unii a Čínou. Není to pouze náš úřad, který by to mohl řešit, ale musí to být i komise, musí to být členské státy. jakékoliv problém pokud je tady dostatek politické vůle, tak eh, by to mělo vás k vyřešení daného problému. Pan Avšampo. Děkuji, pane předsedo. Tento problém a jeho řešení si musí vyžadat eh, vyžadovat multidisciplinární přístup na několika úrovních. Jak už říkala paní Hartmann, bude si to vyžadovat politickou dohodu na nejvyšší úrovni a také vyčlení eh, prostředků na národní úrovni na boj proti padělkům. To je základní předpoklad. Bez zdrojů to rozhodně nejde. A ty zdroje musí poskytnout členské státy. Nicméně je také pravda, že ty zdroje se musí vyšovat efektivně. A účelně já se nemožné kontrolovat každý balíček nebo každou dodávku, která bude procházet přes naše hranice. Je potřeba mít eh, dobře eh, zamířenou zacílené eh, hledání, tak abychom měli znalosti a mohli snáze identifikovat podezřelé dodávky. My společně s Europolem jsme eh, zkoumali příčiny, které vedou k eh, padělání jakých eh, pašování do Evropy. Máme nástroje pro pracovníky v terénu, kteří jsou schopni rozpoznat to padělané zbaží od pravého. A máme také systém, jak zapojit eh, majitele eh, těch značek. Zaměříme se na určité trasy a pokud například všechno z toho prochází přes eh, Rotterdam a najednou ten kontejner se objeví v Antwerpách, tak je to podezřelé, musíte to prohledat. V terénu samotném pak musí působit dobře vyškolení celní úředníci. Komise k tomu má různé nástroje v podobě akademie, v podobě online kurzu. A celá tato konstelace různých nástrojů, dostatečných prostředků a politické vůle Eh, by mohla znamenat, že můžeme efektivně bojovat proti padělání zboží. Děkuji vám. Předtím, eh, ještě někdo má nějakou otázku, pan Kavada? Děkuji. Takže pochopil jsem vás dobře, vážený pane, když narážíte na ty velké podniky. Znamená to, že vaším záměrem je jaksi rozšířit ty prostředky boje nejenom pomocí finanční prostředků Unie, Evropské unie, to znamená komise, abychom byli otevření, ale také díky soukromým financím pocházejícím z těchto velkých značek, které by akceptovaly to, že budete vlastně tím hlavním článkem ochrany jejich autentických výrobků. Je to to, co jste chtěla říci? Ano, to jsem chtěl říci v rámci toho sladěného přístupu. Je absolutně nezbytné, aby všechny aktéři, ať už jsou to například eh, orgány činné v trestním řízení, anebo ať už jsou to jednotlivé útvary zprávy, to znamená orgány, které chtějí nebo značky a firmy, které chtějí obhajovat svoje produkty, všechny tyto aktéry se musí účastnit této záležitosti, jinak se nám to nepodaří. Já také mám otázku. Evropa hodně je závislá na právech duševního vlastnictví. Já myslím, že se mnou v tomto souhlasíte. Když se podíváte na aktuální situaci. Myslíte si, že hlavní problémy jsou v implementaci, anebo je zde nějaké mm, legislativní vakuum, které je třeba naléhavě zaplnit, aby Evropa v této oblasti mm, pokročila vpřed? Tak to je otázka na oba z vás. Co se týče legislativy, tak eh, ano, co tady, na co čekáme, je ten unitární patent. Ten je důležitý, protože se sníží náklady na eh, patentové přihlášky a samozřejmě to trvá i Řím se nepostavil přes noc. Pokud je o další práva, tak mm, my tady jde o, ty, eh, o to, eh, o nové technologie, aby stávající předpisy byly adaptovány v eh, moderní době a novým technologiím. To je důležitý faktor. Třeba nařízení o designu, která, které možná bude novelizováno příští rok, tak je to prostě nařízení, které neřeší Eh, problém třeba eh, trojrozměrného tisku. Ani zde není možné podávat eh, podání elektronicky, ale mm, většina těch nařízení potřebuje modernizaci. My jsme to viděli v posledních letech, když jsme modernizovali nařízení o ochranných známkách. To jsou hlavní výzvy. Děkuji. To je dobrá otázka. Já myslím, že nám nemůžeme říct si, že nám něco úplně chybí, ať jde o unitární patent, jednotný patent nebo design, tak eh, tady podle mě spíše jde o implementaci. Osobně si myslím, že musíme přehodnotit celý systém autorského práva. Vím, že to není populární téma, ale myslím si, že v Evropě my hovoříme o Evropské unii. Je to spíš tak, že, ale tady spíše jde o tu praktickou implementaci vždycky, a, která musí být stejná všude, v tom smyslu, že každý členský stát bude považovat to za stejně důležité a každý členský stát bude přispívat. Nejenom, že do toho půjdou evropské peníze, ale i peníze členských, peněz, členských států, nejenom peníze, ale i personální. Personálně se musí angažovat, protože nakonec je to na lidech. Ti dohlíží nad eh, implementací. Takže ano, já říkám, je to spíše o implementaci. Děkuji. nevidím, že tady by byly další žádosti o slovo, což znamená, že chci poděkovat obou kandidátům. Milí kandidáti, přeji vám hodně štěstí a děkuji, že jste přijeli na výbor Jury. Určitě alespoň pro jednoho z vás to nebude naposledy.